Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion. Dámy a pánové, zahájíme toto ustanovující eh, zasedání výboru pro rozvoj. Vzhledem k tomu, že pravděpodobná budoucí předsedkyně bude hovořit francouzsky, budu se o to snažit i já. Doufám, že eh, nebudu dělat příliš mnoho chyb, které by bylo nutné korigovat. Chtěl bych vás upozornit na to, že všechno, co dělíte, se rovnou převádí také přes internet a je to přímo vysíláno. Takže prosím pozor. Jsem zde jako první místopředseda bývalého byra a v následujícím mandátu však budu mít jinou funkci, budu mezi vámi v sále. Zde jsem proto, abych eh, uvedl na trůn eh, naší novou pravděpodobnou předsedkyně, i když eh, ještě nevíme zcela jistě, že to bude ona, paní Kres. Jsme, prosím, všichni, zdá se, že ano. A chtěl bych ještě se zeptat, zda jsou další eh, nominace eh, na předsedkyně či předsedy eh, tohoto výboru. Paní Kres, prosím, máte slovo. Les boutons, c'est le plus important, Nejdůležitější jsou zde knoflíky. Já jsem ze skupiny zelených a chtěla bych navrhnout kandidát otázku eh, na předsednictví a sice paní Evu Jolie. Pokud s tím souhlasí eh, kandidátka, ano, přijímám s radostí tuto nominaci. My tež. pravděpodobně už máte vyplněné eh, formuláře o finančních eh, zájmech. Potřebuji slyšet vaši odpověď. Ano, vyplnila jsem tento formulář. Už dlouho dám. Ještě někdo chce kandidovat na tuto funkci? Ještě někdo bude nominován?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 když sleduji to, co říkáte, vy také slyším zároveň také eh, tlumočení do Němčiny. No, pravděpodobně je zde nějaký technický problém, buď špatně zapnutá eh, sluchátka, ale mám zde dva hlasy. Mám hlas předsedajícího plus tlumočení do Němčiny a sice v kanálu 0, do kterého jsem připojen. Takže prosím, aby toto bylo opraveno. Pokud máme jenom jednu kandidátku a pokud nikdo eh, ne žádá o tajné hlasování a zdá se mi, že tomu tak není, tak eh, v tomto případě, paní Jolie, eh, budete mít před sebou období předsedkyně a promiňte, hned se vrátím, eh, budete prožívat období eh, velmi obtížné pro rozvoj. Rozvoj je neustále atakován ze všech stran. Máme finanční krizi, klimatickou krizi a neprožíváme a neměli jsme ještě nikdy tak obtížné eh, období jak při dosahování cílů milénia na jedné straně jsme většinou velmi silně pro rozvoj Evropy, pro eh, sociální spravedlnost eh, na celém světě. A eh, toto budete jistě propagovat s námi. Napsala jste Justice on the Seeds a já doufám, že následující kniha se bude jmenovat Development on the Seeds a že poslední stránka bude dopadat šťastně. Takže děkuji vám. Eh, myslím, že budeme hlasovat aklamací. A jen málo kdy předávám své místo eh, někomu jinému s tak velkým potěšením. Jsem velmi dojata a přijímám tento úkol. Vím, že pravděpodobně Mm, v parlamentu neexistuje žádný důležitější výbor než tento v následujících pěti letech. Jsme konfrontováni s četnými problémy. Jsou to problémy klimatických změn, oběti, které se již ukazují v rozvojových zemích, jsou četné, jsou jich stovky a eh, také materiální škody jdou do eh, miliard dolarů a nemáme na to prostředky. Jistě víte, že 100 miliard je objem rozvojové pomoci a eh, to absolutně nestačí proto, abychom čelili klimatickým změnám. Nebezpečí je to, že rozvoj bude ponechán eh, právě klimatickým změnám a také eh, finanční krizi. Pravděpodobně tato finanční krize se ještě eh, prohloubí a bude trvat mnohem déle. My musíme naše spoluobčany vést k tomu, aby pochopili, že rozvoj je prioritní. A to je ona velká práce, která nás čeká v následujících pěti letech. Já bych se chtěla ale také krátce představit. Ještě předtím, než jsem byla zvolena jako poslankyně Evropského parlamentu, jsem pracovala eh, v posledních eh, sedmi letech pro norskou vládu, pro rozvoj a vybudovala jsem eh, takové instituce pro boj proti korupci, proti praní špinavých peněz a proti ehm, fiskálním rájům. Dále jsem pracovala 20 let ve Francii v oblasti daňové a pracovala jsem také jako vyšetřovací soudce. Doufám, že mé zkušenosti budou takové, že budeme moci dobře pracovat v těchto pěti letech společně. A nyní budeme volit čtyři místopředsedy tohoto výboru. y a-t-il Donc, j'ai reçu. Dostala jsem nominaci a to následující na místo předsedu. První místo předseda paní Stifler. Paní Stifler je přítomná přijímáte úkol eh, první místo předsedkyně? Ano, přijímám tento návrh a učiním vše pro to, aby se věci pohnuly kopředu. Vyplnila jste také prohlášení o finančních zájmech. Jsou se ještě další kandidáti na prvního místopředsedu tohoto výboru? Nikoliv, takže navrhuji, abychom jmenovali paní Stifler eh, a to aklamací. Chci vás pozvat, abyste si sedla sem vedle mě. Dále jsem dostala návrh na nominaci pana Deva za druhého místopředsedu. Pan Deva je prosím přítomen. Přijímáte tento úkol pracovat jako druhý místopředseda tohoto výboru? Yes, madam chairman. No, paní předsedkyně, s velkým potěšením. Vyplnil jste prohlášení o finančních zájmech, prosím? Já. Ano, učinil jsem tak. Kandidát. Máme ještě další kandidáty na tuto funkci? Pokud ne, tak eh, budete eh, nominován za druhého místopředsedu eh, výboru pro rozvoj a to aklamací. Pane Devo, prosím, pojďte si sednout vedle nás. Thank you. Dostala jsem návrh na nominaci pana Sanikyho za třetího místopředsedu našeho výboru. Promiňte, je to madam Saniky. Je, prosím, přítomná? Dobře. Přijímáte, prosím, funkci třetí místopředsedkyně výboru pro rozvoj? Řečnice hovoří bez mikrofonu. Mikrofon, no ¿eh? Je pravda, že bych to měla umět s mikrofonem, už je používám 50 let. Eh, velice ráda, i když s obavami přijmu tento úkol, protože je nesmírně eh, závažný. Ale budu se snažit ze všech sil. Vyplnila jste, prosím, prohlášení o finančních zájmech? Děkuji. Ano. Jsou ještě prosím další nominace na třetího místopředsedu? Nikoliv, takže navrhuji, abychom eh, nominaci paní Zaniky provedli aklamací. Prosím, paní Zaniky, přijďte si sednout sem vedle nás.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 Dostala jsem návrh na nominaci paní Krety jako čtvrtou místopředsedkyni našeho výboru. Paní Krety zde není, ale napsala nám dopis, který nám přečte pan Martinez. Já nebudu číst tento dopis. Chtěl bych pouze říci, že paní Kretu zde není z důležitých rodinných důvodů a požádala nás jako kandidátka za socialistickou skupinu, abychom její kandidaturu prezentovali. Pos- posledním období byla aktivní členkou tohoto výboru a s velkým potěšením přijímá eh, funkci místopředsedkyně. Eh, vyplnila rovněž příslušné prohlášení ohledně eh, finančních zájmů a jsem velmi potěšen tím, že ji mohu zde prezentovat. E, dopis e, paní Kretu e, máte ke dispozici vy, paní předsedkyně. Děkuji vám. Paní Kretu přijala funkci čtvrté místopředsedkyně ve svém dopise. Takže tímto jsme ukončili Ale nejdříve se chci zeptat, zda jsou další kandidáti na funkci čtvrté to předsedkyně. Pokud ne, jmenujeme aklamací paní Kretu. Tímto jsme tedy ukončili stanovení místo před, funkcí místopředsedů a předsedkyně. A jelikož budeme pracovat společně eh, dva a půl roku a potom v dalším období dvo a půl let, eh, by bylo vhodné, abychom se představili. Každý z nás eh, tedy bude mít minutu na to, aby se představil, abychom řekli, kdo jsme, odkud přicházíme a jaké máme vize či naděje v této práci. Možná, že bychom mohli začít zde první řadou. Začnete vy, pane, a každý má jednu minutu. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Moris Bonga. Jsem zvolen za e, zámoří, za oblast Pacifiku a dříve jsem byl členem vlády eh, v mé zemi a to po deset let. Nyní jsem tedy evropským poslancem. Co očekávám? Očekávám to, že parlament se podívá rovněž na celý systém asociačních eh, vztahů, eh, a to Evropské unie a eh, zámořských států. Některé členské státy mají takováto území v zámoří. A to je tedy věc, o kterou mám velmi zájem. Děkuji. Vielen Dank. Chtěla bych vás požádat, abyste zůstali sedět, eh, tak abychom měli lepší zvuk. Možná, že bych měla nejdříve však začít eh, místo předsedy a eh, tím tedy začít. Já budu stručná jsem Michelle Trifler, jsem eh, starostkou v Milouze ve Francii, jsem členkou politické strany Moderní levice, eh, zavedení paní Bickel a jsem eh, několik dní poslankyní Evropského parlamentu. Eh, soukromně bych chtěla říci, že jsem studovala farmacii, nikoli tedy politiku, ale všechny cesty nás vedou do Říma. Eh, jsem vdaná, mám dvě děti a předám slovo svému sousedovi. A pokud byste potřebovali další informace, tak eh, se prosím na mě obraťte. <clears throat> Já jsem Deva, už jsem pracovala v tomto výboru po deset let to je po dvě funkční období. Myslím, že je to velmi důležitý výbor. Já jsem byl koordinátor za EPPED eh, s Martincem a také pro výbor AKT. Už nejsem v EPPED eh, z důvodů, které nespadají do mé pravomoci. Teď jsem členem nové politické skupiny, konzervativní a reformistické skupiny. Než jsem se stal poslancem Evropského parlamentu, byl jsem členem eh, britského parlamentu i vlády za Johna Majora. Máme obrovská očekávání, jak, řekl pan, jak řekla paní předsedkyně, říkal to náš bývalý předseda. Eh, největší výzvy pro celý svět eh, se vztahují právě k rozvoji v době krize. My musíme se snažit pomáhat těm nejchudším lidem eh, na světě a budeme muset kvůli tomu vést politické boje. Grazie. Děkuji. Jmenuji se Iva Zaníky, jsem Italka. Nemám velké politické eh, zkušenosti. 45 let jsem Eh, zpívala, byla jsem zpěvačkou, po celém světě jsem zpívala, setkávala jsem se s důležitými osobnostmi. A protože jsem od života dostala hodně, řekla jsem si, že je na čase také začít rozdávat. Nevím, zda jsem se zvolila správnou cestu, nepochybně ten správný výbor. Eh, s, veškerou, s veškerým úsilím a vášní eh, budu pracovat ze všech sil a je zřejmé, že e, za pomoci a pod vedením naší předsedkyně a další místo to půjde. Já vím, že je to určitá nedůvěra k lidem, kteří pochází ze show businessu a také to chápu, ale určitou zárukou je tu e, můj pokročilý věk. Já chci pracovat ze všech sil a všem nám přeji hodně štěstí, e, hodně pracovních úspěchů, přeji hodně štěstí sama sobě, protože to budu potřebovat. Ano, gute Arbeit. Vielen Dank. Takže připomínám, že každý má minutu, je nás zde hodně. Děkuji. Především vám chci poblahopřát paní předsedkyně a všem místopředsedům. Já jsem Gay Mitchell, jsem členem EPP a společným koordinátorem s panem Kacmarem se byli mm, koordinátory v tomto výboru a byli jsme zpravodaj Snažili jsme se 16 nařízení spojit e, e, do jednoho sladit je. Byl jsem také zpravodajem pro e, nařízení o potravinách. Byl jsem členem vlády v Irsku. Jenom stručně. 11 milionů dětí umírá Eh, ročně spousta lidí umírá, protože nemá čistou vodu, je třeba chápat eh, rozvoj jako naprostou prioritu. Nazývám se Filip Kaczmarek, jsem poslem vybraným e, e, v Polsce. Já jsem... E, Filip Kaczmarek, jsem polským poslancem. V posledních pěti letech jsem byl činný v tomto výrobu, po vaš, výboru. Považuji tento výbor za velice důležitý. V posledních pěti letech jsem se zasazovala především o to, aby země, které ještě nejsou dlouhou dobu v Evropské unii, se angažovaly silněji v rozvojové práci. Já nehovořím o nových zemích, eh, hovořím o zemích, kteří zde ještě nejsou příliš dlouho, protože toto téma v těchto zemích nebylo velkým tématem. Doufám, že se to brzy změní. Dříve jsem byl v Národním parlamentu a také v místních orgánech místních zprávy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Andráš Dürk, jsem maďarský poslanec, nový v tomto výboru, nikoli však v Evropském parlamentu. Už jsem byl zvolen v minulém funkčním období, předtím jsem byl maďarským poslancem v Národním parlamentu, pracoval jsem ve výboru pro zahraniční záležitosti. Vím, že toto je velice důležitý výbor a já chci být užitečným členem. A protože pracuji ve výboru ITR, vím, že tu jsou určit ta určité oblasti, kde se aktivity překrývají jako klimatické změny, proto jsem velice rád, že zde mohu pracovat. Eh, Já jsem byl 20 let novinářem, než jsem byl zvolen v roce 2004 do parlamentu. Zabýval jsem se zemědělstvím a regionálním rozvojem a potom jsem přišel zde do tohoto výboru a zde jsem opravdu našel pole svého přednostního zájmu. Já se o tuto problematiku zajímám nejenom v rámci Evropy, ale i mimo ní. Myslím si, že Evropská unie musí na tomto boli být na špici a každému dát svou šanci. Děkuji. Blahopřeji vám, paní předsedkyně. Já jsem Michael Cashman, už jsem to byl 10 let. Byl jsem ve výboru pro spravnost a lidská práva, zabýval jsem se lidskými právy a dalšími otázkami. Mám dva hlavní cíle a to, aby ve světě každý měl rovná práva. Ta byla prosazována. Mým druhým cílem je, aby politici méně hovořili a více konali. Would you? Excuse me. Number 10. Prosím, číslo 10. Uh, my name is uh, Derosa, Frances Derosa. Já jsem De Derosa, jsem jirský poslanec za Labour Party, eh, členem SAD, jsem náhradníkem, mým hlavním výborem je výbor pro zaměstnanost, jak už to bylo posledních deset let. Jsem přesvědčen, že tu je veliká podobnost eh, mezi eh, oblastmi, které se pro výbor pro zaměstnanost a sociální věci a těmi, kterými se zabývá výboj, výbor pro rozvoj v Evropském parlamentu, je třeba, aby cíle, eh, rozvojové cíle tisíciletí byly splněny a především, abychom se věnovali i tématu eh, práce za slušných podmínek. Děkuji. Den Felicidades, presidenta, y a los vicepresidentes también. Blahopřeji vám, paní předsedkyně, a také všem místopředsedům za vaše volbu. Jmenuji se Martinez, jsem v tomto výboru již více let. Dříve jsem byl koordinátorem sociálně demokratické frakce. Nyní jsem náhradníkem a jsem také místopředsedou parlamentu. Budu se jakožto místo předseda snažit jenom o to účastnit se schůzí, ale budu také činný v předsednictvu, kde potom budu tlumočit zájmy tohoto výboru, protože tento výbor je opravdu velice důležitý, zejména co se týče e, globálního světa a role, kterou v něm zaujímá Evropa. A samozřejmě také v oblasti sociální solidarity a práv. Děkuji. Soy Enrique Guerrero Španěl, socialista. Dobrý den, jsem Španěl, Guerrero, jsem sociální demokrat, jsem novým členem Evropského parlamentu. V minulosti jsem byl v španělské vládě odpovědný za oblasti vzdělávání a vztahů mezi parlamentem a vládou. Mojím posledním úkolem, než jsem kandidoval do Evropského parlamentu, bylo to, že jsem byl míst více šéf kabinetu ministerských předsedů. Evropská unie se nyní nachází v krizi a máme zde velké nebezpečí. Je jasné, že v dnešní době blahobyt, důstojnost a bezpečnost jsou věci, které buď budou sdílet všichni spolu, nebo je nebude mít k dispozici nikdo a Evropa se musí snažit o dosažení těchto cílů. <clears throat> Norbert Neuser. Mé jméno je Norbert Neuser, pocházím z Poríní, jsem nově zvoleným členem. Byl jsem dříve 18 let v Poríní ve funkci místo předsedu vládního rady. Myslím si, že naše volební období, které de, končí v roce 2014, je volební období, které se v podstatě kryje s cíly milénia a proto by naším úkolem mělo být, abychom se opravdu postarali o to, aby byly, aby byly tyto cíle naplněny. Děkuji a těším se na spolupráci. Eh, Blahopřeji vám, paní předsedkyně a místopředsedové. Pocházím eh, z Říma, jmenuji se Sasoli. Jsem eh, členem PD italské a jsem tady členem mm, Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Jsem přesvědčen, že právě v tomto výboru Eh, se projednávají témata strategického významu pro Evropu i pro občana, a to jak reagovat na ekonomickou krizi a přitom mm, dodávat nový smysl eh, spolupráci a rozvoji. Věřím, že právě tady eh, jde o důvěryhodnost Evropy, aby se Evropa stala skutečnou hnací silou rozvoje, ale také spravedlnosti. Děkuji. Je suis euh, Patrice Tyrolien. Euh, jsem eh, Patrice Tyrolien. Promiňte. A jsem učitel, starosta Grombur eh, v Guadalupu. Byl jsem právě zvolen do Evropského parlamentu a reprezentuji atlantickou sekci v osmém územním členění. Pracoval jsem jako regionální rada na jednotlivých partnerských projektech a budu se snažit činit vše pro to, aby podpořil spolupráci především v eh, oblasti, eh, kterou znám velmi rád podpořím toto, tento výbor proto, aby zde probíhala skutečná politika pro rozvoj, proto, aby existovalo mezinárodní právo na rozvoj, tak, aby Evropa byla iniciativní v této oblasti. Děkuji. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς και Jmenuji se eh, Eleni Teokarus a eh, představuji Kypr v Evropském parlamentu. Celá léta jsem byla profesorkou na Univerzitě pro medicínu a již 25 let jsem spolupracovala s nevládními organizacemi ohledně ochrany lidských práv a ohledně rozvoje všude na světě. Jako chirurg jsem byla v mnoha válkách v posledních desítiletích a pracovala jsem také v mnohých afrických, azijských a latinoamerických zemích jako dobrovolnice. Myslím si, že Evropa má určitou morální povinnost vůči třetímu světu. Nebudu říkat proč, ale má také určitou povinnost vůči svým národům, aby se rozvíjeli. Rozvojové země nám rovněž mohou pomoci v boji proti pandemiím, proti klimatickým změnám a také nelegální migraci. Máme před sebou hodně práce a jsem ráda, že mohu nabídnout svou sílu tomuto výboru, abychom také sdělili eh, tyto eh, zkušenosti. Eh, Jmenuji se Čaba Öry, jsem Maďar a jsem náhradníkem v tomto výboru od roku 2004. Předložil jsem již jednu zprávu a chtěl bych pracovat v tomto výboru pro rozvoj s veškerou silou i v následujícím období. Děkuji. Jmenuji se Birgit Schnieber-Jastram, pocházím z Hamburku, to je velké město na severu Německa. Jsem poprvé v Evropském parlamentu. Politickou zkušenost jsem sbírala v německém Bundestagu a také jako druhá mm, starostka svobodného města Hamburgu. V této funkci jsem cestovala velice často do rozvojových zemích, abych se informovala o situaci tam. Velice se těším na naší společnou práci. Arsenis. Pan Arsenis. Paní předsedkyně, Jmenuji se Kreton Arsenise, jsem z Řecka a jsem novým poslancem. Patřím do socialistické skupiny a od věku asi 15 let pracuji v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a také boje proti klimatickým změnám, což je nejzávažnější problém lidstva v současnosti. Pracoval jsem a vystudoval jsem mezinárodní rozvoj. Domnívám se, že tento výbor je velmi významný. Před sebou máme tedy pět let pro to, abychom bojovali proti klimatickým změnám. Jak pomoci dalším zemím v tomto boji je velkou otázkou. Naší povinností je vytvořit podmínky důstojného života pro všechny občany na tom této planetě. To je podstatné. Výzva, která je před námi, je podstatná a máme před sebou rovněž vynikající příležitost. Budu velmi rád, když budu moci něco změnit. Gospa předsednice, já jsem jeden z sedmi poslanců. Pane předsedo, já jsem jeden z těch sedmi poslanců ze Slovenska, kteří jsou v tomto Evropském parlamentu a proto bych chtěl využít v této příležitosti k tomu, abych pohovořil ve svém vlastním jazyce. Jsem velice rád, že jsem členem tohoto výboru. Celý život jsem totiž věnoval veřejné práci jako žurnalista, jako poslanec, potom jako ministr zahraniční a potom jako velvyslanec jsme v země v celé řadě zemí. Myslím si, že je důležité že je správné, že nevytváříme pevnost Evropu, ale místo toho se snažíme vytvářet mosty, po kterých mohou přecházet lidé k nám, lidé, kteří si přejí pokrok. Že je dobré, že nenecháváme svému osudu lidi na malých člunech, kteří potom zahynou někde na uh, pobřeží Itálie. Je dobré, že se snažíme vytvořit rozvojové paradigma pro zítřek. A to takové paradigma, ve které jsme více či méně všichni rovnoprávní. Děkuji. Dobré odpoledne, já jsem Newton Dunn, jsem Brit, pocházím z East Midlands. Naším nejslavnějším spolupčanem byl Robin Hood, a možná si vzpomenete, že se vyznačoval tím, že bral bohatým a chudým dával, což je dobrý princip. Toto je můj druhý mandát. Pracuji také ve výboru Envy a zabývám se klimatickou změnou, takže doufám, že to bude užitečné i zde ve výboru. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych vám chtěl poblahopřát k vaší nominaci. Eh, já jsem již se připojil do tohoto výboru před mnoha lety, jmenuji se Gerenc a patřím do LDE. Mám za sebou pět let práce ve vládě a především jsem se zabýval také humanitárními otázkami, eh, ochranou životní prostředí a také obranou. Když jsem odešel z vlády, eh, tak jsem se stal eh, předsedou klubu za země Sáhelu a západní Afriku, což je orgán, který se zabývá západoafrickou eh, politikou a během mého ministerského mandátu jsem se snažil o to, aby Lucembursko dávalo více k 7 z veřejného rozpočtu na rozvojovou politiku politiku. My jsme nyní eh, již eh, na cestě dosažení eh, této hranice je nutné se rozvíjet. Tak to říkal jeden africký politik. To je důležité pro rozvojové země. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych vám chtěl poblahopřát. Jmenuji se Helen Desir, jsem socialista, byl jsem zvolen za socialistickou frakci ve Francii. Jsem zde v tomto výboru a jsem také náhradník ve výboru pro mezinárodní obchod. Pracuji v Evropském parlamentu jak na rozvojových otázkách, tak na otázkách obchodu. Je nutné zde dosáhnout určitě určité koherence, tak aby Evropská unie nebyla na jedné straně eh, donátorem, ale ve své ekonomické eh, činnosti eh, pracovala zcela jinak. Chceme-li být globálním aktérem, musíme být skutečným partnerem jižních zemí a tak musíme propojit naše zájmy v obou oblastech. Děkuji. miteinander verknüpfen. Deswegen freut es mich, in beiden Ausschüssen vertreten zu sein. Gabi Zimmer. Jmenuji se Gabi Zimmer, pocházím z Německa a jsem poslankyní za levici, za stranu GUE. Zde je to pro mě druhé funkční období. Těším se na práci ve vývoji DEVE, že v ní budu moci pokračovat mě nejvíce zajímaví témata boj proti chudobě a to zejména v rozvojových zemích. Samozřejmě, že to souvisí s celoukovou strategií pro prosazení cílů milénia a také efektivizací rozvojové pomoci ze strany Evropské unie. Děkuji. Bonjour, je vous salue pour la deuxième fois. Eh, zdravím vás po druhé, jmenuji se Katrin Gres, jsem novou poslankyní ze skupiny Zelených a chtěla bych eh, ještě jednou říci, že jsme velmi eh, nadšení tím, že Eva Žoli byla zvolena předsedkyní tohoto výboru. Priority, které mm, chci sledovat, eh, jsou priority spojené s otázkou eh, rozvoje a to také ve spojení s eh, fiskálními úniky je nutné zde eh, provést také skutečnou politiku posouzení. Geograficky bych chtěla říci, že eh, se budu snažit o eh, koordinaci za zelené a to společně s kolegy z Latinské Ameriky. Já jsem Garkela, jsem ze skupiny zelených, jsem z Německa, jsem také jsem to poprvé v Evropském parlamentu, jsem eh, předsedkyní zelené strany v Lnebursku, dlouho jsem byla předsedkyní Mladých zelených, eh, takže proto jsem tady. Zatím jsem pracovala eh, na migraci, rozvoji a velice ráda bych se tím zabývala i zde. A mm, také bych se chtěla zabývat klimatickými změnami, které ovlivňují rozvojové země. Ja, goedemiddag uh, alle voorzitters. Allereerst van harte gefeliciteerd. Mijn naam... Dobrý den, jmenuji se Lotar. Chtěla bych poblahopřát paní předsedkyni. Pocházím z Nizozemska a v Evropském parlamentu patřím do frakce GUE, Spojené levice. Byla jsem znovu zvolena. V rámci mého posledního mandátu jsem se zabývala ekologií, zemědělstvím a bezpečností potravin to budu činit i nadále. Jsem velice ráda, že tentokrát sedím i v tomto výboru. Myslím si, že v tomto výboru máme celou řadu důležitých úkolů. Na celém světě žije velké množství lidí v velké chudobě, a to jakožto důsledek klimatických změn, hospodářské krize, ale také jakožto důsledek politických rozhodnutí, která jsou činěna či nečiněna. Doufám, že k tomu budeme moci zde ve výboru pozitivně přispět, aby se tato situace zlepšila. V posledních letech jsem se zabývala velice mnoho tématy, jako jsou drogy a vliv evropské politiky na rozvojové země. Myslím si, že budeme moci mít velice dobrou spolupráci, když nejsme všichni ze stejných politických stran. Děkuji. Thank you, Madam Chair. My name is Judith Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem Judith Sargentini, patřím do holandských zelených, do jejich frakce. Byla jsem v Amsterdamu činná v místní politice. V posledních deseti letech v rozvojové politice jsem se věnovala zejména otázce holandského hnutí proti apartheidu v Jižní Africe. Podílela jsem se také na procesu Kimberley, získá těžba diamantů, průmysl, který je spojený s získáváním surovin, lidská práva, Zimbabwe, Mosambik, lidská práva, volby. Já se velice zasazuji o lidská práva a o rozvojovou politiku, protože jsem velice ráda, že mohu být v tomto výboru. Levin a Sverige. Jag är i den gröna gruppen. Eh, Dobrý den, já jsem Isabela Levin, jsem ze Švédska, jsem novou členkou švédské strany zelených a už 25 let působím ve Švédsku jako novinářka. Věnovala jsem se především kultuře, ale v posledních letech jsem se začala více věnovat ekologii a životnímu prostředí. E, napsala jsem také o rybolovu a o úbytku populací ryb a vím také, že EU se ve své politice těmito tématy zabývá. Také se zabývám otázky kamy Afriky a dohodou EPA. A jaké dopady mají tyto eh, dohody na chudé státy, jejichž příjmy plně závisejí na rybolovu. Jsem tedy odbornicí na rybolov a právě toto mě vedlo eh, do tohoto výboru a doufám, že budu moci hodnotně přispět k práci tohoto výboru. Domnívám se, že bude mít v následujících pěti letech velký význam, protože EU se rozhodne ujmout se klimatických závazků. A víme také, že se velké finance investují do rozvojových zemí a doufejme, že jim tyto finance také pomohou. Did I forget somebody? Zapomněla jsem na někoho? Nezapomněla jsem na někoho, kdo by se měl také prezentovat jako poslanec nebo náhradník, takže všichni se již představili. Já bych chtěla říci, že na mě udělal veliký eh, dojem. Eh, především ta mnohočetnost nejrůznějších zkušeností. Jsou zde osoby, které mají eh, jak teoretické i praktické znalosti velmi hluboké a jsem si jistá, že společně budeme moci ovlivnit evropskou rozvojovou politiku. Máme na pořadu jednání ještě další bod, bod různé. Takže pokud máte téma, které nemůže počkat na naše zítřejší zasedání, nechtě se nám toto téma předloží dnes. Pokud ne, tak se uvidíme zítra a sice v 10.30 zasedání bude trvat od 10.30 do 12.30 a toto zasedání ještě bude zahájeno po schůzi koordinátorů od 9 do 10.30. Takže prosím ještě o oznámení sálu, kde budeme zasedat zítra. Budeme zasedat v PHS 1 a 002. Takže v pořádku. Doufám, že vás zítra všechny uvidím eh, a to v 10.30. Děkuji, toto první zasedání je ukončeno.